Eh, probíhají, eh, by bylo nezbytné se také připojit k podpoře státníků. Panu za to úvage. Děkuji vám za tuto poznámku. Odpovím vám na váš dotaz písemně. A nyní eh, tedy přecházíme k samotné zprávě paní Podimata. a požádal bych paní Podimata, aby se chopila slova. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Předně mi dovolte, abych poděkovala svým kolegům, stínovým zpravodajům a také sekretariátu výboru EKON a rovněž koordinátorům politických skupin za jejich konstruktivní spolupráci na této zprávě a za jejich úsilí a jejich eh, pomoc dosáhnout eh, schody na této zprávě. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy o inovativním financování a myslím, že přichází skutečně v nejlepší možnou dobu. Důvodem je skutečnost, eh, že eurozóna je těžce zkoušená krizí, krizí, která vedla k zmenšení rozpočtových zdrojů, k úsporným programům ve většině členských států a zároveň vyvíjí obrovský tlak na samotný rozpočet Evropské unie. Jak víte, všichni to zažíváme v okamžiku, kdy začínáme diskutovat o novém finančním rámci. A jsou to právě evropští občané, kteří eh, museli eh, nést tu tíhu eh, krize na svých bedrech, a to už jde o úspory, eh, úsporné programy, sociální dávky, trh práce a tak podobně. A já si myslím, že ty eh, závěry, na nich se asi většina z nás shodne, jsou takové, že členské státy naléhavě potřebují nové zdroje, nové finanční prostředky, které zajistí obnovu evropského hospodářství. Ta obnova by měla být vyvážená, tedy taková, abychom se vyhnuli nerovnostem a rozdílům. To je jediný způsob, jak nastavit správné podmínky pro realizaci strategie 2020. Je to jediný způsob, jak můžeme hovořit o o skutečném silném vnitřním trhu pro evropské občany. Potřebujeme tedy nové zdroje a shodneme se na tom, teď přečtu odstavec ze své zprávy, že zavyšování eh, současných daňových nástrojů a snižování veřejných výdajů nestačí Nejedná se o udržitelné řešení, pokud chceme naplnit problémy, před kterými stojí celý svět a Evropa. Inovativní financování tedy může sehrát klíčovou roli, pokud jde o řešení těchto problémů. A to proto, že mohou značným způsobem přispět k vytvoření nových zdrojů pro národní rozpočty i rozpočet Evropské unie. Nicméně, vážení kolegové, toto vše nestačí. Chtěla bych říci, že se nejedná o jedinou výhodu inovativního financování. Pokud je financování skutečně inovativní, pokud nejde jenom o hledání nových zdrojů, tak je tak se nám tak otevírá zároveň cesta pro zásadní změnu současného daňového eh, modelu, kdy většina daňové zátěže v tuto chvíli eh, spadá na podniky, na pracovníky, na výrobu investice. A přidaná hodnota inovativního financování, takzvaný dvojí přínos, spočívá v tom, že nejde jenom o příjmy, ale také o regulační roli. Mohou totiž eh, odrazovat od používání škodlivých praktik ve finančním sektoru, ale také v oblasti životního prostředí. Tato zpráva se dělí do čtyř zásadních kapitol eh, daň, zdanění finančního sektoru, eh, eurobondy, mm, evropské projektové bondy životní prostředí a zdanění uhlíku. Pokud jde o finanční sektor, tak se shodneme na jedné premise a to je skutečnost, eh, že většina občanů nesla eh, následky krize a finanční eh, sektor není v tuto chvíli dostatečně zdaněn existují výjimky eh, z DPH. Kromě toho většina souhlasí eh, s tím, jaká čísly, které se vztahují k této oblasti a ukazují na to, jakým způsobem došlo k nárůstu finančních transakcí za posledních deset let. Jedná se o skutečnost, eh, kdy došlo k přesunu z hlavní došlo k odklonu od hlavní role, to znamená financování hospodářství hospodářství a proto eh, je k dispozici eh, to nové sdělení o financování eh, prostřednictvím daní. Pokud chcete hovořit ještě jednu minutu, tak je to v pořádku, ale upozorňuji, že máte běžně k dispozici čas na začátku i na konec na konci diskuze. Omlouvám se, paní předsedo, pane předsedo, říká a paní poslankyně. Myslela jsem, že mohu vystoupit e, během pěti minut. E, takže e, chci říci, že je potřeba vyslat jasný signál evropským občanům, ukázat jim, že jsme se poučili z krize a že si přejeme spravedlivé a rovné rozložení zátěže a že učiníme všechna opatření, jak na úrovni globální, tak evropské, abychom zajistili, že finanční sektor naplní svou hlavní roli, to znamená nabít poskytování financí a úvěru hospodářství. Existuje konsenzus ohledně toho, že ty hlavní fiskální nástroje, které se mají použít, je daň z finančních transakcí, protože tato daň je úměrná situaci, kvalitě a regulaci. Takže tak, jak o tom hovoří odstavec číslo 13 zprávy, tato eh, daň by mohla řešit stále častější a vysoce škodlivé způsoby obchodování na finančních trzích, jako jsou krátkodobé a rychle automatizované obchody a také omezit spekulace je jasné, že naší první volbou by mělo být zajistit globální daň z finančních transakcí, ale zároveň je jasné, že navzdoru, navzdory původním eh, vysokým ambicím v této oblasti už eh, není tak pravděpodobné, že tato daň bude celosvětově zavedena. Takže je otázka, co uděláme my v Evropě. Budeme se schovávat za to, že neexistuje celosvětová dohoda. Myslíte si, že toto stačí, že toto bude stačit eh, našim občanům, že to budou považovat za přesvědčivé? Já vím, že nebude nic takového snadné, nebude snadné zajistit, aby rada jednomyslně takové rozhodnutí schválila Pan předseda přerušuje paní poslankyni. Eh, dohromady eh, jsem eh, vám udělil 6 minut, 4 plus 2. Dobře, paní kolegyně, máte navíc ještě půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem chtěla pouze schrnout to, co jsem řekla, ačkoliv tedy není jednoduché, eh, aby Evropská unie schválila daň z finančních transakcí, protože nebude jednoduché zajistit, eh, aby to schválila jednomyslně rada, tak Evropský parlament jakožto jediný přímo volený orgán v Evropské unii má povinnost eh, vůči občanům, má povinnost vyslat politický, jasný politický signál. Je to naší povinností a nikoli povinnosti Evropské komise. Děkuji. Pane Commissioner Šemeta. Pan komisař Šemeta, vítejte v Evropském parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Chtěl bych poděkovat výboru ECON a zejména paní zpravodajce za zprávu o inovativním financování na celosvětové a evropské úrovni. Již jsem měl příležitost několikrát diskutovat s vámi o otázkách, jak zajistit, aby se banky podílely na úhradě nákladů krize. Evropská eh, banka sleduje dopady, které které je třeba eh, zmínit do léta 2011. Komisi to umožní předkládat vhodné návrhy na eh, politická opatření a dále také zkoumáme kumulativní dopad finančních eh, nástrojů na regulaci bankovních poplatků, daní a výsledky chceme předložit koncem tohoto roku. Chtěl bych vás povzbudit, vyslovte se pro proto, než eh, bude eh, uvedena eh, na evropské úrovni daně z finančních transakcí jako výsledek dvojího zdanění. Já doufám, že dvojí zdanění není zcela založeno na zásadě znečišťovatel platí. Je to systém eh, směrnice o zdanění v energetické oblasti CO2 a základní kritéria eh, zdanění energetických produktů. Návrh eh, revize je plánován na jaro 2011 a také co se týče potenciálního rizika uvolňování se uhlíku komise se zabývá přístupem eh, k eh, systému obchodování eh, s povolenkami. A jsem přesvědčen o tom, že řešení povede k tomu, že tento systém bude moci být začleněn do revize směrnice o zdanění o obchodování vydávání eurobondů může eh, podpořit eh, eh, euro jako měnu. Dále si to vyžádá diskuze na technické a politické úrovni. Zejména je třeba diskutovat o potenciálním ohrožení členských států. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Náš eh, kolega Marian Jean Marinescu za eh, výbor pro průmysl, výzkum a energetiku atingerea obiectivelor europene referitoare la mm, Děkuji. Dosažení evropských eh, cílů v oblasti udržitelného rozvoje, zajištění energie a klimatických změn vyžaduje, abychom se finančně více investovali také do rozvoje Komise se musí tedy více angažovat, tak aby zjistila, zda je možné zavést daň z CO2. Pro jednotný trh je velmi důležité to, aby se rozpoznala eh, důležitost dopadu eh, této daně na eh, občany a je nutné zabránit závažným dopadům, tím by došlo ke zkreslení prostředky Evropské investiční investiční banky musí být lépe využity, eh, také národní prostředky musí být lépe koordinovány tak, aby eh, podpora investic eh, byly lépe využívány je tak nezbytné snížit závislost na fluktuaci trhu. To také zmenší zátěž evropského hospodářství. V tomto smyslu komise musí zahájit studii jak evropskou, tak mezinárodní v souvislosti s navýšením této daně, tak aby spekulativní transakce mohly být zkracovány, jelikož poškozují národní hospodářství. Evropská unie může využít i vlastní prostředky a získat vlastní prostředky, proto je důležité zavést tuto daň. Of... Děkuji vám a nyní za skupinu EPP vystoupí Jean-Paul Gozes. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Měl bych je dvě formální poznámky. Paní zpravodajka zde eh, přivítala práci všech, eh, kteří spolupracovali na této zprávě. Eh, jednalo se o důležitou spolupráci také se stínovými zpravodaji. Já jsem se však dozvěděl, že SD předložilo alternativní návrh, to znamená, že zde nedošlo k žádné eh, konsolidaci a žádné spolupráci. Dále bych chtěl tedy říci, že zde vzniká určitá eh, umělá opozice, především k této dani. Stanovisko naší skupiny je eh, jasné. My jsme pro zavedení takovéto daně, proto, aby Evropa vyzkoušela tyto možnosti. Domnívám se však, že není možné rozhodovat bez seriózní analýzy analýzy eh, dopadu eh, protože eh, je nutné zohlednit konkurenceschopnost evropského trhu. Naše stanovisko LS neznamená, že bychom chtěli pouze vyčkávat, spíše chceme zcela jasně se seznámit s analýzou dopadu. Ta musí být předložena co nejdříve, tak aby naše rozhodnutí bylo skutečně osvícené je zde e, určitá předpověď také na základě evropských médií a potom je zde seriózní práce, která musí vycházet ze znalosti výhod a nevýhod. Toto rozhodnutí musí padnout co nejrychleji. Děkuji. Náš kolega Udo Bulman, socialista a demokraté. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Šemete, si je mi velice líto. To, co jste přednesl, opravdu nestačí. Již několik měsíců musíte zkoumat žádost Evropského parlamentu a to, jakým způsobem můžeme vystupovat ve smyslu této eh, daně z finančních transakcí a doposud jste to neučinil váš postoj a komise ho také několikrát písemně předložila, je ale něco jiného. To, co bychom si přáli, je to, že zdaňujete eh, malé eh, služby eh, malé finanční služby, poskytovatele služeb, aby vznikaly tedy úvěry v tomto Eh, v této oblasti, ale vy eh, nechcete zdanit spekulanty, kteří posunují prostředky eh, po celém světě. A je to Eh, neúnosné ve smyslu dobrého investora, který zítra vytvoří rozumné pracovní příležitosti. Vaše pozice je doposud nedostatečná a proto parlament musí nalézt odvahu k vlastnímu hlasu. Pane kolego Gozesi, je mi líto, Jean-Paul Gozes je kolega, kterého si jinak velice cením, ale je mi to líto. Eh, v této situaci nemá pravdu. Nemá pravdu proto, eh, protože rozmělňuje postoj k němuž se zpráva eh, eh, již vyjádřila. Eh, kdo souhlasí s postojem pana se ten se postará o to, aby komise udělala to, co udělat chce. To znamená, že nenavrhne žádnou eh, eh, daň z finančních transakcí. Proto není správné eh, respektovat jeho názor. Milé kolegyně, milí kolegové, kdo se chce postarat o to, aby občané v Evropě se dívali s důvěrou k naší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 Eh, Děkuji. Já bych chtěl poděkovat Ani Podematě za dobrou spolupráci. Vypracovali jsme kompromis i přesto, že rozdíly byly značné. Nyní je tedy důležité tento kompromis také udržet. A zde se obracíme především na pana Bulmana. Je pozitivní to, že zpráva potrhuje eh, to, že je nutné vytvořit jednotný trh. To je základ evropského růstu. Je možno také diskutovat o tom, zda je možné toto financovat na základě evropských bondů například eh, a nebo na základě daně z CO2, tak aby výroba byla udržitelná. Pane předsedo, důležité však je to, eh, aby členské státy dokázaly dosáhnout cílů eh, těchto projektů. Dánsko, Lucembursko, Lucembursko, Švédsko eh, však eh, zatím eh, tedy splňují požadavky dnes. Finanční sektor však musí být zahrnut celkově. Zatím náklady nesou daňoví poplatníci a proto se domnívám, že není řešením zavést tuto daň z finančních transakcí. V mé zemi máme jedno stranou daň z finančních transakcí již z 80. let a důsledkem byla ztráta velké části tohoto trhu. Švédsko však nemůžeme srovnávat s celou Evropou. Jednotný trh je velmi důležitý a proto je nutné se poučit ze švédského příkladu. Je zde veliký deficit ve smyslu nedostatečné stabilizace, ke které by mělo dojít, když dojde tedy k jednostrannému zavedení této daně. Tato daň musí být zavedena globálně, proto aby bylo možné dosáhnout pozitivních výsledků. ALDE tedy říká ne k návrhu 1 a 2. Akceptujeme však pozměňovací návrhy 3. Děkuji. On behalf of... Jménem zelených Filip Lamberts. Děkuji bardzo. Proč eh, hovoříme o této záležitosti? Jsme snad eh, nakažení eh, transakčním virem? Myslím si, že ne. Je nutné postupovat udržitelně, je nutné dávat odpovědné odpovědi a vycházet z efektivních a udržitelných fiskálních systémů. Dnešní systémy nedostatečně umožňují takovýto postup, který byl navržen je nutné spíše podporovat ve vzdělání eh, a je nutné také se snažit o lepší rovnováhu v Evropě. Eh, ať již se jedná o zdanění průmyslu, finančního průmyslu eh, a příspěvku ze strany velkých podniků, jde-li o příspěvek z klimatické oblasti, eh, pak jistě si uvědomíte, že pouze na evropské úrovni je možné dosáhnout efektivních výsledků. Na úrovni členských států to není dostačující. Je nutné dosáhnout jednomyslnosti přítomnosti je řečeno. Eh, proto, abychom byli jednomyslně, na to bychom potřebovali na deset let, eh, protože také dlouho by trvalo, než by všechny členské státy získaly dostatečné eh, finanční základy. Členské státy by však měly snížit své náklady a přitom ale zlepšit situaci v oblasti příjmové. Eh, to jistě ale není možné eh, na základě návrhu komise. Spíše tedy vidíme eh, dobrý návrh ve zprávě, který, kterou by měl parlament přijmout. Pan Ivo Strejček. konce... Pan Strejček za ECR. Děkuji, pane předsedo. Na tabuli, která je nad tímhletím

a pokud tady zůstanou a pokud budou poskytovat finanční služby jako že samozřejmě budou pak samozřejmě tyto náklady přenesou na své klienty a na spotřebitele. myslím že evropské státy a je to dobře vidět prochází obdobím velmi eh, komplikovaných fiskálních konsolidací a evropské instituce by neměly zůstat stranou

Eh, děkuji. Slovo má pan Jürgen Klute. Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, volání po zavedení nové daně z finančních transakcí není nové. E, nepřátelé globalizace již několik let potom volají, ale e, domníváme se, že je možné to e, prosadit, ale přesto je na programu jednání spolu s eurobondy a zdaní se uhlíku a to je dobré. Návrhy a nepodimaty mohu jenom uvítat a podpořit a domnívám se, že tak také v tomto duchu o tom budeme hlasovat. Je třeba vytvořit e, nutné nástroje, protože konzolidace se zatím zaměřovala e, na e, snížení výdajů, ale to se týká zejména zaměstnanců a chudých, tedy těch, kteří jsou odkázáni na sociální stát. A zatím jsme ztráceli ze zřetele zřetele veřejné finance, protože kde je možné eh, konsolidovat rozpočet. Podívejme se tedy zejména na příjmy jako eh, eh, vníky této krize ke konsolidaci veřejných rozpočtu je nutné se zaměřit eh, na eh, důvod eh, zadlužení a to je tedy přílišné zadlužení, zadlužení soukromých bank a financování právě z veřejných zdrojů. Odpovědnost za tuto krizi nemají jenom členské státy a neměli bychom tedy povolat v eh, finanční sektor, aby se na tom eh, podílel, protože eh, by se měli všichni podílet na snižování tohoto zadlužení. Je to důležitý politický signál, který vyplývá z této zprávy, pokud bude schválena tak, jak byla předložena, ale stejně jako eurobondy jsou důležitým nástrojem, přispívají k ještě k většímu zadlužení než veškeré sankce nebo dobře míněné rady úrokové zatížení e, e, se má zvýšit, takováto stížnost není akceptovatelná, protože e, země se mohou změnit na země s rozpočtovým schodkem. Kdo volá po sociální Evropě, kdo chce soudržnost Evropské unie i v budoucnosti, tak musí v, alespoň v zásadě s tím souhlasit. A závěrem ještě na adresu komise bych chtěl říci, že Doufám, že se konečně eh, podívá a předloží návrhy zavedení FTT, které již byly před několika lety eh, navrženy. Děkuji, Nigel Farage. Děkuji. Eh, tato Tominová teorie tady je už docela dlouho, ale nikdy eh, skutečně nebyla zavedena. Ale to, co my tady teď navrhujeme, a je to proto, že Evropská unie tak zoufale potřebuje peníze, je v takových velikých problémech, eh, chybí zdroje, tak to, co tady navrhujeme, je využít příležitosti a obrat eh, finanční sektor, protože ten teď není populární, a zavést daň z finančních transakcí, Eh, jenom tady v Evropské unii, jako kdyby nám to mělo přinést nějaké veliké zisky. Já se omlouvám, dámy a pánové, ale my žijeme v globální ekonomice, v globálním hospodářství a pokud chceme být konkurenceschopní, tak prostřednictvím regulace a daní udělají lidé to, že se odstěhují ve 24 hodinách někam jinam. Bude to ekonomická kamikaze. Eh, velké banky a finanční instituce se nacházejí eh, v Londýně a Možná by mě napadlo, kdybych nevěděla, jak to skutečně je, že to je nějaká konspirace vůči anglosaskému eh, světu. Ale jak možná víte, tak 25 eh, hedžových, procent hedžových fondů již teď z Londýna eh, odešlo. Pro nás je to důležité odvětví a londýnské city a vůbec finanční trh takovéto směrnice jenom vytěží eh, pro celou Evropskou unii bude tato zpráva, pokud ji odhlasujeme, špatná, ale pro Velkou Británii možná bude velice výhodná. Děkuji. Děkuji. A nyní předávám slovo panu Erenhauserovi. Ano, pane Faráš, vy nemáte pravdu, já souhlasím s touto daní z finančních transakcí a jsem toho názoru, že Evropská unie může prokázat, eh, že je užitečná. Potřebujeme Evropskou unii právě pro řešení takovýchto témat a také Evropský parlament se může prosadit. Zítra můžeme všichni hlasovat pro a tím uděláme dobrý eh, mezikrok v transakční politice. Eh, tak je možné se také osvobodit osvobodit od finančního sektoru. Tato daň však nemá být pouze podnětem pro finanční oblast, pro dlouhodobé investování do hospodářství. Má také mít sociální komponentu, tak aby nebyli tak zatížení zaměstnanci. K tomu je však také odvahy, odvahy v této sněmovně a také stanovení úrokové daně 0,2 nebo 0,3 není dostačující. Minimálně by to mělo mít 0,5 Také jsem jednoznačně pro tuto daň z finančních transakcí a jsem pro pozměňovací návrh 2. Děkuji panu za vypověď. Děkuji vám. A pan Farber. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. Týká se to vlastně inovativního financování, ale e, mezi tím tu mnohé zaznělo. Inovace neznamená vymýšlet jenom nové daně nebo e, staré, které již existují, tedy e, opatřit novou etiketou dluhy, ale o vlastně jde v této diskuze? Nejde o zavádění eurobondů, proti tomu se vyslovujeme opravdu masivně, ale jde o to, abychom vyvodili správné důsledky z této krize a to e, znamená, že musíme také e, mít možnost zdanit případy spekulací a to znamená, a já to jednoznačně řeknu, pokud to na e, celosvětové úrovni nebo na úrovni G20 nejde, musíme to učinit na úrovni Evropské unie. Tady žádná jiná alternativa není a proto si přeji, milí kolego Bulman, Romane, nepřeji si teď eh, aplaus, ale zítra zcela jasné hlasování v Evropském parlamentu spolu s komisí, pane komisaři, jakožto eh, spojenci eh, proti těm členským státům, kdy jsme slyšeli, že myslí jenom na zájmy eh, z londýnské city. Pane Faraj, podívejte se na hospodářský pokles vaší země, která se zaměřila na finanční produkty. Kdybyste vyráběli automobily jako my v Německu, v Bavorsku, vedlo by se vám podstatně lépe, proto je opravdu naléhavě nutné eh, požadovat zavést teď tuto FTT. Děkuji Děkuji. Děkuji. Nyní pan Leonardo Domenici na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Zpráva paní Podimata obsahuje celou řadu důležitých prvků, které se neomezují pouze na otázku daně z finančních transakcí. Tato zpráva obsahuje bohaté analýzy a návrhy a já doufám, že bude většinově parlamentem podpořena. Nabízí se nám zde základ pro skutečnou novou evropskou fiskální politiku, kterou potřebujeme. A pokud eh, máme mluvit o fiskální harmonizaci, tak i zde tato zpráva eh, předkládá návrhy uvažující o fiskální harmonizaci a to takovým způsobem, aby se posílila Evropská unie. V tuto chvíli se diskuze soustředuje pouze na daň z finančních transakcí, která by byla použita jako první krok v Evropské unii. A tuto chvíli je potřeba učinit odvážná rozhodnutí, ale zároveň volit vyvážená e, řešení. Je potřeba, aby Evropa nastavila směřování pro zbytek světa a Evropský parlament by měl tento politický signál vyslat. A chci reagovat na to, co řekl pan Schmidt. E, samozřejmě si jeho vážím, je to inteligentní člověk, ale musíme být opatrní s takovými to argumenty, které uvádí. Když dnes e, říkáme, že nemůžeme použít daň z finančních transakcí, protože existují ehm, daňové ráje, tak dáváme, vyvoláváme dojem vůči evropským občanům, že jsme bezbraní v době, kdy řada finančních institucí opět začala přecházet do zisku. A u nás v Itálii tento návrh podporuje také celá řada združení eh, podnikatelů a také demokratické hnutí pro vyvážený rozvoj. Děkuji. Nyní paní Gulár, dvě minuty. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla přivítat práci eh, kolegyně Podimata, která skutečně zde eh, hovořila a zpracovala mnoho složitých eh, témat. Chtěla bych eh, se zmínit o třech otázkách v souvislosti s touto daní. Za prvé, potřebujeme nové příjmy a máme právo v tomto parlamentu hovořit občas o eh, těchto příjmech. Já se domnívám, že ano. V Evropě existuje celá řada tabu, ale celá jistě nemůžeme řešit krizi, když bychom nebyli schopni se tomu postavit bez tabu. Dále potřebujeme daň z finančních transakcí. Toto je cesta, která je velmi zajímavá a zde odkazuji na práci, která eh, byla provedena také Evropskou centrální bankou. Eh, šlo o výbor, eh, o zprávu výboru pro MIFID, o vysokofrekvenčním obchodování počítačí Vidíme tedy, že ten vývoj v poslední době je velmi nebezpečí. Je nutné rozlišovat eh, transakce na trhu pro získání likvidity a akce, které jsou spíš spekulativní a tedy eh, škodlivé. Za třetí, potřebujeme eh, celosvětová nebo evropská pravidla. Já bych ráda věděla, co to znamená celosvětová. Budeme se na to čekat, než než i poslední diktatura s tím bude souhlasit, a nebo se tedy pouze skrýváme za eh, globalizací, to by jistě nebylo rozumné. Je zcela jasně vidět, že je nutné reagovat na nebezpečí delokalizací, ale neměli bychom se rozhodovat pouze za hrozby. Děkuji. Sven Giegold, two minutes, please. Yeah. Ano, milé kolegyně, milí kolegové, i já bych chtěla velice poděkovat paní Podimata, protože to nebyl zrovna snadný úkol. A v posledních týdnech jste si jistě povšimli na základě e-mailů, které jsme obdrželi a na základě těch zrušených diskuzí, že je to téma, eh, které sledují občané opravdu důkladně. Jaký postoj zaujmou politikové v parlamentech k této otázce? Daň z finančních transakcí je výsledkem občanské iniciativy, která vyplynula vlastně stopy Topinovy daně byla podnětem k tomuto návrhu a proto bude velice rozhodující, jak se k tomu parlament vyjádří. V podstatě jde o ústřední otázku, má být globální a na globální úrovni nejsou téměř žádní odpůrci této daně. A další otázka je, měli bychom ji zavést na evropské úrovni a je třeba říci, že mnozí odpůrci se právě skrývají za tímto argumentem Evropa. A mě bychom měli zcela zcela jednoznačně toto odmítání zavrhnout, protože na národní úrovni máme takovéto eh, daně z transakcí. Ty fungují pro dílčí trhy. A i když eh, pan Šemeta teď pracuje na eh, dopadech studie, tak eh, eh, nemáme zkoumat otázku, zda takováto daň může fungovat či ne, ale na kterých dílčích trzích ji můžeme uskutečnit na národním, eh, na národním evropském celosvětovém měřítku. A všichni, kteří říkají, že chtějí zdaňovat transakce, nevidí žádný důvod, proč by měli zítra hlasovat proti té formulaci, kterou podepsalo a požadovalo 120 poslanců. Pane Šem Chceme to, eh, ať je toto vyhodnocení dopadů spravedlivé. Podívejte se, jaké je zdanění finančního sektoru. A eh, eh, milí poslanci, poslankyně, zítra bychom se měli jasně vyjádřit ve prospěch této transakční daně. Paní Figurejdo. Děkuji vám, pane předsedo. Už dlouho potřebujeme daně z finančních transakcí po celém světě a i v rámci Evropské unie. Je třeba ukončit eh, daňové ráje a spekulativní finanční produkty. A je Stejně naléhavá je ještě další věc. Je třeba skoncovat eh, se spekulacemi u celé řady eh, produktů, ať už jsou to důchody, nemovitosti, pojistky a deriváty, včetně eh, derivátů vycházejících ze státních eh, dluhů. A zdá se, že komise v této oblasti zatím neučinila žádný, žádný pokrok. A víme, že finanční škoda, která je způsobena daňovými podvody a úniky v celé Evropské unii, stojí eh, zhruba 250 miliard eur ročně, což samo o sobě by stačilo pro snížení veřejného eh, zadlužení, aniž bychom museli zvyšovat jakékoliv daně. Potenciální zisky z eh, daně z finančních transakcí, kdyby byla zavedena v malém měřítku, by přinesly nějakých 200 miliard eur v rámci Evropské unie a i více, pokud by byla zavedena celosvětově. A také třeba se ptát, eh, jak můžeme eh, stále odkládat zavedení této daně v Evropské unii. Můžeme používat jisté výmluvy, ano, potřebujeme další posouzení, ještě nějakou studii a tak dále, ale já myslím, že je na čase učinit jasná rozhodnutí,